Jó napot Sok szeretettel köszöntöm Önöket, akik nézik az ülést, és a képviselő... Dobré ráno. Chtěl bych přivítat vás všechny, kdo eh, se díváte vzdáleně, jak europoslance, tak 100 miliony evropských občanů. Zahajuji toto zasedání. Nejprve bych chtěla učinit oznámení ohledně složení výborů Po ustavení výborů e, oznámili poslanci nominace do výboru na základě pravidla 209 o zvláštních výborech a následujících a sice zvláštní výbor pro umělou inteligenci, zvláštní výbor pro boj proti rakovině, e, výbor o zahraničních intervencích a fake news podvýbor pro zdanění a výbor o přepravě zbířat. Složení těchto nových výborů bude k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Další oznámení. budou zahájeny eh, meziinstitucionální hovory ze strany několika parlamentních výborů. A to na základě tedy rozhodnutí několika výborů zahájit vyjednávání mezi eh, institucemi. Nezískala jsem do středy 8. července žádné žádosti o hlasování, takže výbory mohou pokračovat. Ještě před zahájením debaty zveřejním výsledky včerejšího hlasování, posledního, tedy čtvrtečního. A výsledky oznámím angličky zpráva Kovařík, data transpozice a aplikace eh, s ohledem na epidemii eh, COVID-19 přijato. Zpráva Evropské investiční bance přijata za rok 2019. Zpráva Eichhout o Evropské investiční bance výroční zpráva 2018 přijato. Zpráva Koch boj proti podvodům výroční zpráva za rok 2018 přijato. Návrh usnesení tří politických stran o humanitární situaci ve Venezuele a migrační a uprchlické krizi přijato. Usnesení výboru Envy, námitka podle článku 112 o e, aktivních látkách, pozměňovací návrh 1 přijato, pozměňovací návrh 2 přijato, pozměňovací návrh 3 přijato a úvodní ustanovení T zamítnuto. Usnesení výboru ITRE, revize pokynů e, k infrastruktuře TEN-E, Pozměňovací návrh 1, první část zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, druhá část zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, zamítnuto. Odstavec 3 původního textu přijato. Pozměňovací návrh 10 zamítnuto. Odstavec 4 první část přijato. Odstavec 4, druhá část, přijato. Pozměňovací návrh 2 zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 zamítnuto. Dohoda EU Nový Zéland o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu. Pozměňovací návrh 2 zamítnuto. Citace 13 přijato. Úvodní ustanovení F první část přijato. Druhá část přijato. Třetí část přijato. Úvodní ustanovení H pozměňovací návrh 1 přijato. Pozměňovací úvodní ustanovení H odpadá původního textu. Usnesení výboru Envy, eh, strategie pro eh, udržitelné chemikálie, pozměňovací návrh 1 zamítnuto. Odstavec 21 první část přijato. Druhá část přijato. Odstavec 22 první část přijato. Druhá část přijato. Odstavec 23 první část přijato. Druhá část přijato. Odstavec 41 přijato. Pozměňovací návrh 2 přijato. Pozměňovací návrh 3 zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 zamítnuto. Odstavec 81 přijato. Odstavec 82 první část přijato. Druhá část zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 zamítnuto. Odstavec 86 první část přijato. Druhá část přijato. Pozměňovací návrh 6 zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 zamítnuto. Odstavec 116 přijato. A nyní uděláme na pár minut přestávku a debata začne v 9.15. Děkuji vám.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Most a vita... Schůze pokračuje a e, přejdeme k první debatě. Chtěla bych e, vás informovat, že proběhne jedno kolo řečníků jménem politických frakcí a že nebude probíhat catch the eye a nebudou udělovány modré karty. Dalším bodem na pořadu jednání je tedy prohlášení komise e, k připomenutí 25. výročí Srebrenice. Nyní dávám slovo panu e, Oliverovi Varheimu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Dnes si připomínáme jeden z nejtemnějších dnů moderní evropské historie jeden z nejtragičtějších zločinů, které byly v Evropě spáchány od druhé světové války. V červenci 1995 bylo záměrně a systematicky povražděno 8372 muslimských mužů a chlapců v oblasti ovládané spojenými národy ve Srebrenici, v místě, kde se domnívali, že jsou v bezpečí před válkou, která zmítala Bosnou a Hercegovinou. Jejich těla byla naházena do hromadných hrobů, tváří k zemi se svázanýma rukama. Nyní jsou poslední eh, oběti Srebrenice opět pohřbeny důstojně a my jsme v srdcích s nimi, eh, s jejich rodinami a přáteli. Vzpomínáme na oběti a ctíme je a vyjadřujeme soustrast všem, kteří žijí. Nechť najdou lék na svou přetrvávající bolest. Evropa nezapomněla na to, k čemu v Srebrenici došlo a nezapomněla na naši vlastní odpovědnost za to, že se nám nepodařilo zabránit genocidě a zastavit ji. V Srebrenici Evropa selhala a čelí nyní hanbě. Srebrenická genocida zůstává otevřenou ranou v srdci Evropy, která nás i nadále budí ze sna. Připomíná nám i nadále naši společnou odpovědnost za to, aby ke genocidě už nikdy nikde nedošlo. A proto je naší povinností vzpomínat na Srebrenicu navždy. Je také naší povinností postarat se o spravedlnost. Spravedlnosti musí být učiněno zadost. A ti, kdo jsou odpovědní za tento masakr, musí čelit následkům svých činů. Dnes o 25 let později je naléhavější než kdy dříve, aby byla ukončena beztrestnost pachatelů válečných zločinů. Masakr v Srebrenici byl uznán jako akt genocidy dvěma různými mezinárodními soudy. Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v roce 2004 a Mezinárodním eh, soudním tribunálem v roce 2006. Tato daná fakta o tom, co se stalo v Srebrenici, musí být uznávána. Jakýkoliv pokus o popírání nebo revizionismus je nepřijatelný. Političtí lídři mají v tomto ohledu značnou zodpovědnost. Musí volit pravdu, spravedlnost a spolupráci před strachem a nenávistí, aby překonali tragický odkaz minulosti a budovali pro příští generace světlejší, a lepší budoucnost. Vůdci tohoto regionu musí jít příkladem. V Evropské unii není místo pro štváčskou rétoriku, nebo nedej bože glorifikaci válečných zločinů, ať už na kterékoliv straně. Političtí vůdci musí být odhodláni vést zejména mladé lidi, aby se schromáždili kolem společné vize budoucnosti plné vzájemného porozumění a respektu. Příspěvek občanské společnosti k takovéto budoucnosti je zásadní a hraje klíčovou roli v podpoře demokratické kultury, eh, udržování památky, a to jak na západním Balkáně, tak v celé Evropě, zejména ve prospěch mladých generací. Je na nás všech v Evropě, abychom si ze Srebrenice vzali po naučení. Hodnoty, které byly před 25 lety tak brutálně pošlapány, jako je úcta k lidskému životu, a úcta k lidské důstojnosti, svobodě a demokracii a rovnosti jsou nyní ve středu, v středobodu našeho úsilí společně s obyvateli Bosny a Hercegoviny. Komise neustále zdůrazňuje tyto hodnoty ve vztazích se všemi zeměmi západního Balkánu. Implementace rozsudků a rozhodnutí mezinárodních tribunálů a e, vytváření prostředí, e, které vede k usmíření a překonání válečného odkazu, jsou klíčovým bodem pro všechny země tohoto regionu, aby mohly pokročit ke vstupu do Evropské unie. Toto, tato aktivní podpora usmiřování na všech úrovních by měla zajistit eh, bezpečný eh, dlouhý život všem občanům. Patří k ní také odškodňování eh, obětí války, znásilňování a mučení, podpora navracení uprchlíků a vysídlených a umožňování rodinám pohřešovaných ukončit své truchlení. Evropská unie bude i nadále podporovat Bosnu a Hercegovinu na její cestě směrem k Evropě a k vytvoření pluralistní společnosti založené na spravedlnosti, humanitě a důstojnosti. Během procesu přístupu k Evropské unii bude Evropská komise podporovat západní Balkán na cestě k usmíření a regionální spolupráce za účelem vybudování mírové a prosperující budoucnosti celého regionu. Jestliže si přiznáme svou minulost, pomůže nám to posunout se vpřed. Bez usmíření nebude dlouhodobý mír, stabilita a prosperita na západním Balkáně. Proto vyzývám západní Balkán, aby usiloval o tyto cíle, aby zahojil rány minulosti a směřoval ke společné Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkuji. Za EPP další řečník je pan Paulo Ranchel. Prosím, máte slovo. Už nikdy. Už nikdy, už nikdy. Vážená paní předsedkyně, vážení pane komisaři, chci tento výkřik zasvětit toto zoufalé sdělení všem bosenským občanům bez výjimky na základě náboženství, přesvědčení a etnické příslušnosti, ale také všem evropským občanům, kteří v minulosti zažili hrůzy genocidy. A abych to řekl lépe celému lidstvu. Oběť Srebrenice není jenom tragédií Bosny Hercegoviny. Ale je to popřením lidskosti. Kdykoliv a kdekoliv dojde ke genocidě, k masakru, k, k systematickému zabíjení nevinných, tak dochází k popření lidskosti, k odpírání lidské důstojnosti a dochází k tomu, k čemu došlo v Srebrenici. Všechny genocidy, ale zejména genocida v Srebrenici vyžadují pravdu a spravedlnost. A to je podstata lidské úcty. Pravda není slučitelná s popíráním. Spravedlnost není smířitelná s beztrestností. Jménem evropských občanů, které zastupujeme, chci ukázat, že nám je hluboce líto a hluboce se stydíme za všechny oběti srebranické genocidy. A chcem, chceme říci všem bosňákům a všem přeživším, celému listvu, ti, kteří odpovídají za tyto, za tyto masakry žijí, ale neodpustitelné je, že lidské, že lidské společenství to dopustilo. Vy jste oběťmi nejtemnějších půdů lidstva. Bez vás a bez vaše touhy po spravedlnosti by nebylo usmíření. Ale také jste nadějí na mírovou budoucnost pro Bosnu Hercegovinu. Děkuji mnohokrát za socialista demokraty pan Pikula. pane komisaři, paní předsedkyně, s, velkou, s velkým smutkem se zabýváme největší tragédií, kterou zažil evropský kontinent od druhé světové války, jde o genocidu ve Srebrenici. Právě před 25 lety k tomu došlo, ale vzpomínky jsou na to stále živé. Před pěti lety Evropský parlament schválil usnesení o genocidě ve Srebrenici. A během těchto let nedošlo k upokojení žalu přeživších je třeba důležité potrestat pachatele a také identifikovat eh, pachatele a trestné činy. Soudy v Bosně a Hercegovině odsoudili 47 pachatelů k 700 letům vězení za účast na zločinech ve Srebrenici. Zločin ze Srebrenice je genocidou a je třeba ho také tak označit. A to o tom hovoří Mezinárodní trestní soud. A je třeba chránit oběti, je to závazek, je třeba chránit rodiny před zapomínáním. Došlo k takovým pokusům, například předání Nobelovy ceny těm, kteří popírají genocidu, nebo případně dezinformační kampaně, které jsou podporovány autoritářskými režimy. Ale nemůžeme dopustit, aby zločin vítězil. Jsme to dlužni obětem ve Srebrenici, v Občaře a v dalších místech, kde došlo k hrůzám a kde došlo k tomu, že Velké Srbsko zanechalo svou eh, kriminální stopu. Bohatství bosenské společnosti je to, že je multietnickou společností, ale dochází ke zpomalení rozvoje a jednotlivé složky a přesvědčení musí být podporovány a to je největší investice do budoucnosti Bosny a Hercegoviny. Dlužíme to obětem ve Srebrenici, dlužíme jim jasný výhled na přistoupení Bosny a Hercegoviny k Evropské unii a dlužíme to i mladým, kteří by měli zažít prosperitu v diverzitě jako občané Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem za Renew je pan Flego. Máte slovo. Před 25 lety nejhrůznější válečný zločin byl spáchán v Evropě po druhé světové válce. Hovořím o genocidě ve Srebrenici. Nikdo nemá právo popírat tuto genocidu ani ji bagatelizovat. Proto kritizuji to, že nedošlo k politické odvaze a vůli schválit usnesení dnes, v den 25. výročí této události. Máme zde pachatele, kteří byli odsouzeni, ale, jsou, ale parlament musí zakročit. Dlužíme to obětem a jejich rodinám. Musíme udělat všechno proto, aby tyto zločiny se nikdy nezopakovaly. Musíme všichni trvat na spravedlnosti a musíme odmítat veškerou politiku, která bude rozdělovat, vylučovat, protože vyvolává pouze utrpení. nesmí dojít ke kompromisu dnes, abychom si připomněli tuto událost. Nosím kokardu s květinou, která je symbolem to, to tohoto utrpení. A to nám připomíná evropské dějiny. A chci, aby tento květ byl symbolem lepší budoucnosti, kde nikdo nebude muset umírat za to, že se odlišuje a za to, že přísluší jinému přesvědčení nebo jinému národu. Proto odsuzuji tuto genocidu, ke které došlo v červenci 1995 a přeji se, aby tak učinili všichni. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Bill. Pane předsedo, Srebrenice je nejtragičtější epizodou bosenské války. V oblasti trestní tresty byly tvrdé, ale v oblasti mezinárodní odpovědnost zatím nebyla jasně vyslovena. Politicky za to je zřejmé, že Srbsko, které nebylo zapojeno, ale právně nevyjádřilo, vyjádřilo byly tvrdé. Politicky vzato stránek dějin svého národa. Bohužel Aleksandr Vučić, tehdy premiér Srbska, byl přivítán takhle to národ pochopil slovo genocida. Paměť Srebrenice musí být pamětí tisíce obětí a jejich rodin, které ještě dnes žijí plné vzpomínek na manžela, bratra, otce, které ho někteří vůbec nikdy nepoznali. A vzpomínejme na ty zavražděné muže a truchlící ženy nad rámec rozdílů mezi národy.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 Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, v roce 1995 v červenci před 25 lety v bosenském Německu, v bosenském městě Srebrenica byly zavražděno 8 tisíc mladých mužů a chlapců. Byla to genocida v srdci Evropy před očima světové veřejnosti a my si musíme neustále znovu klást otázku, jak se to mohlo stát. Toto selhání leží na Evropské unii Itálii jako největší eh, politické selhání od konce, druhého, od konce druhé světové látky, války. Takže eh, pomysleme dnes na oběti srebrenického masakru a věnujme jim vzpomínku. Aby se události ze Srebrenici nikdy neopakovaly, musíme zůstat ostražití, protože 25 let po Daytonské mírové dohodě i dnes panuje návist, nenávist a nacionalismus, které jsou eh, roznětky pro násilnosti nejen v Bosně a Hercegovině, ale ve všech ostatních zemích. Je ve, ve, veškeré politické snahy o etnické čistky musí být neomylně Evropskou unii eh, sankcionovány, protože jde o čistý rasismus. Tohle není eh, srbský nebo bosenský vynález. I v minulosti eh, válečné zločiny na mužích, ženách a dětech nesmí být zamlčeny a, a nesmí se o nich lhát, protože je třeba bojovat proti genocidě a proti beztrestnosti válečných zločinců. To je eh, právě tak důležité jako vyvinutí společné kultury vzpomínání. Je třeba prolomit stereotypní narrativy historie. Důležitá je, eh, důležitá je vzdělanost, eh, abychom předávali poznatky o konfliktech příštím generacím. Regionální usmíření je klíčem k proměně. A právě pro mladé lidi má Evropská unie své hodnoty, které nestratily na své síle a proto Evropská unie eh, musí podporovat Bosnu a Hercegovinu ve snahách o vstup do EU a posilovat tamní demokratické síly. Děkuji vám. A nyní prosím za EKR pana Eppinga. Prosím. Denken hier het drama van Srebrenica 25 jaar geleden. Připomínáme si drama ve Srebrenici, které se odehrálo před 25 lety. Je to trauma, je to stále ještě otevřená rána, a to i v Nizozemí. Byl to největší masakr v Evropě od druhé světové války. Nizozemci eh, vyslali eh, vojsko na ochranu této enklávy, ale od začátku to byl nemožný úkol. Mandát OSN nemohl být naplněn a slíbená vzdušná podpora eh, nikdy nedorazila. Srebrenica nebyla selháním nizozemských pluků, ale byla selháním mezinárodní politiky jako takové. Bylo jasné, že v bývalé Jugoslávii bude potřeba něco udělat. Parlament chtěl něco podniknout, kongres chtěl něco podniknout, eh, tisk to podporoval. Za úmysl byl dobrý, ale nepovedlo se ho eh, vojensky prosadit. A nizozemské pluky Dutch Bed se toho stali rukojmím. A eh, sedm let poté, se, po zveřejnění zprávy, to vedlo k tomu, že ze Srebrenice jsme si mohli vzít mnoho ponaučení. A dnes si připomínáme veterány a oběti této genocidy. Je patrně slabou útěchou, že generál Mladič eh, stráví do životí v nizozemské věznici. Děkuji a nyní dávám slovo opět panu komisaři Varheimu. A poté proběhne první kolo hlasování. Hlasovat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 Všechny hlasování se budou konat jmenovitě a poslanci budou moci ověřit eh, to, jak hlasovali a výsledky hlasování eh, prostřednictvím dokumentu, který bude zveřejněn na webové stránce plenárního zasedání. Vysvětlení hlasování lze zaslat písemně a výjimečně eh, to bude maximálně na 400 slov. Tím prohlašuji první kolo hlasování za otevřené. Máte čas do 11.00. Výsledky budou oznámeny ve 13.30. A nyní dávám slovo panu komisaři Varheimu za Evropskou komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám mnohokrát, že jste se s námi zamysleli a připomněli si Srebrenicu. Je na čase uctívat oběti a vyjádřit lítost všem jejich blízkým, přátelům, rodině, všem, kteří tímto hrůzným činem byli dotčeni. Musí to být neustálá připomínka toho, že takové činy se už nikdy nesmí opakovat. Také bychom se měli připomenout, že genocida se odehrála nejenom ve Srebrenici. A není žádného rozdílu mezi různými typy genocidy. Genocida je zkrátka genocida. Musíme si připomínat a tyto události a vzpomínat na oběti. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. V tuto chvíli uzavírám rozpravu. Další bod na pořadu jednání je kulturní oživení Evropy, prohlášení komise. Já bych ráda upozornila, že catch the eye ani modré karty nebudou povoleny v rámci této rozpravy. V tuto chvíli se dáme technickou pauzu, minutku či dvě, aby, si, aby byl stůl pro komisi dezinfikován a následně bude budeme projednávat další bod. Igen, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Děkuji a v tuto chvíli dávám slovo za komisi panu Skinasovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Ještě než zahájím své vystoupení, chci poděkovat za možnost odprezentovat toto velice důležité téma. Kultura je součástí DNA Evropy. Naše bohatství, kulturní bohatství je jedním z největších darů, které Evropa má. Musíme jej chránit a zachovat za každou cenu. Všichni víme, jak tento sektor utrpěl. Kulturní a kreativní sektor byl pandemii zasažen zcela bezprecedentním způsobem. 95 tohoto sektoru tvoří malé podniky, nezávislí, umělci na volné noze a ti jsou velice zranitelní. Velice často pracují v náročných podmínkách. Komise pravidelně diskutovala s Evropským parlamentem, s členskými státy a se sektorem samotným o tomto tématu a chtěla vypracovat řešení na další období. A v tuto chvíli mi dovolte zahájit tím, čemu říkáme nouzové kroky. Jedním z prvním kroků byla mobilizace fondu soudržnosti, abychom reagovali na naléhavé potřeby tohoto sektoru. Tyto balíčky poskytly členským státům likviditu a výjimečnou flexibilitu, aby mohli přeskupovat finanční zdroje do oblasti, které je potřebovaly nejvíce. Tam samozřejmě patří kultura a kreativní eh, sektor. Další iniciativou byl nový nástroj pro dočasnou podporu pro zmírnění dopadů v nouzové situace. Tomu se říkalo program SURE. 150 miliard euro. To je systém, který má chránit pracovníky, pracovní příležitosti ohrožené pandemii. A v tuto chvíli mají členské státy těchto prostředků využít nejefektivnějším způsobem. To jsou prostředky pro spisovatele, umělce a další. Za třetí jsme, jak víte, přijali dočasný rámec pro opatření týkající se státní pomoci. Kultura v zde byla eh, zahrnuta jako jeden ze sektorů, který byl nejvíce zasažen eh, spolu s malou obchodem, cestovním ruchem a dopravou. Řada členských států, pokud ne všechny, tak využili i tohoto nástroje v tuto chvíli právě pro dobro kultury. Krom nouzových opatření však jsme reagovali konkrétními kroky. Někteří si vytvořili své vlastní iniciativy na překonání krize probíhal dialog a synergie mezi členskými státy, parlamentem, komisí, sektorem samotným. My jsme chtěli vypracovat konkrétní cílené iniciativy. Jedním z nejlepších příkladů je kulturní nadace a Fond Solidarity pro kulturu, další platforma pro sektor, je iniciativa Creatives Unite v rámci pilotního projektu FLIP. To je iniciativa, která nabízí celému kulturnímu sektoru v Evropě společnou platformu, kde se jim otevírají dveře k různým nástrojům, které již existují. A před pár týdny konference se zástupci komise parlamentu a zástupců sektoru probíhala právě proto, aby se sprůchodnila tato platforma. V tuto chvíli se dostávám k vlajkové lodi kreativní Evropa. Zde opět jsme uplatnili maximální flexibilitu v rámci stávajícího regulačního rámce. Chtěli jsme tímto zjednodušit plánované kroky, roz, Prodloužili jsme lhůty pro finalizaci různých žádostí za daných obtížných podmínek a rovněž jsme naplánovali různé kroky pro třeba kina, kde jsme v prostřednictvím poukázek byli schopni uvolnit dalších 5 milionů euro a přesměrovali jsme práci podpůrných fondů v rámci přeshraniční spolupráce směrem k digitální Evropě a digitální kultuře. Krom programu Kreativní Evropa se, čas, se velice rychle spustí podpora pro hudební sektor, který byl velice tvrdě zasažen. Zde plánujeme přesunout asi 2,5 milionu euro v tomto roce na pomoc hudebnímu sektoru, který byl takto zasažen. Také zkoumáme, jak přizpůsobit a podpořit kulturní a kreativní sektor prostřednictvím záruk, které budou využity v konkrétních podmínkách, aby byla dána větší flexibilita. Chceme jednotlivé úvěry tímto způsobem zjednodušit. Teď se dostávám k oživení a kapitole další generace EU. Jak víte, příští týden nás čeká zasedání šéfů států a vlád. Já doufám, že to bude zásadní krok směrem k oživení. Já doufám, že pro bude, že bude k dispozici podpora pro kulturu a kreativní sektor. A to nejen prostřednictvím kreativní Evropy, ale i prostřednictvím dalších programů, jako je React EU, Nová politika soudržnosti, Invest EU, Digitální Evropa. To jsou programy, které uvádím jenom pro příklad. Také si myslím, že by bylo nesprávné vnímat kreativní Evropu jako jedinou možnost oživení. V následujících letech budeme muset využít celou řadu nástrojů, které máme k dispozici, ale krom balíčku oživení. A tím bych chtěl uzavřít své prvotní vystoupení. Bychom neměli zapomínat na to, že se otevírají i další možnosti, jako například Horizont Evropa. Tam je také kapitola kultura a kreativní společnost. I tohle je možnost, další příležitost pro daný sektor. A měli bychom rovněž pamatovat na komunitu znalostí a inovací. I ta by se mohla soustředit na kulturní sektor prostřednictvím Evropského institutu pro technologie, který má sídlo v Budapešti, pokud mohu jen upozornit. Všechny tyto nástroje by společně měly přispět k novému nastartování sektoru po pandemii. A nesmíme zapomínat na cestovní ruch. Minulý měsíc, pokud se vzpomenete, jsme představili komplexní balíček pro cestovní ruch. Kulturní cestovní ruch představuje 40 veškerého cestovního ruchu v Evropě, takže musíme se ujistit o tom, že na začátku letní sezóny, turistické sezóny, Evropa nestratí směr, nestratí ten správný záběr. V těchto obtížných časech kultura není žádným luxusem. Je to nutnost, nezbytnost. Kultura je součástí našeho dědictví. Je to náš evropský způsob života, který musíme chránit, hájit, obhajovat a podporovat. Musíme se spojit a spolupracovat na tom, aby naše nová budoucnost byla co možná nejpříznivější. Já spolehám na vaši podporu. Doufám, že budeme nadále podporovat naše dynamickou komunitu umělců a tvůrců. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní poprosím v rámci rozpravy paní Šojdrovou

Chtěla bych vám připomenout, že je důležité, abyste dodržovali řečnický čas, eh, protože jinak berete čas ostatním. Eh, prosím, paní Kamerevert eh, jménem socialistů a demokratů. Paní předsedkyně, byly to hezké obrázky, když v noci z 22. na 23. června v mnoha německých městech bylo asi 8 tisíc různých kulturních center a sportovišť nasvíceno červeně. Nicméně důvod této akce Night of Light nebyl vůbec hezký. Ve velice krátké době korona krize přivedla celou branži kultury a e, akcí na pokraj propasti. A bylo by možná lepší nasvítit červeně také e, budovu Berlemont, protože zdá se, že komisi závažnost situace pořád ještě plně nedochází. A to, co jste nám právě představil, pane komisaři, e, to je v podstatě jenom pár kapek v moři. E, ani ve fondu obnovy, ani v příštím víceletém finančním rámci e, není kultura a kreativní sektor dostatečně zohledněna. Kromě vřelých slov jsme se nedočkali od komise ničeho. Dokonce původní program na podporu kultury má být škrtán. A já požaduji zcela jasně, aby minimálně 2% fondu obnovy obnovy šly na ochranný deštník pro evropskou kulturu a aby to bylo také eh, bylo patřičně stanoveno a nenecháno na členských státech. A pokud jde o Creative Europe, tak nesmíme se držet při zemi v parlamentu a dále trvat na zdvojnásobení rozpočtu tohoto programu. Takže eh, ne, eh, neopravujme pouze vzniklé škody, ale pokusme se i vytvořit něco nového. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Farenk za Renew Europe. Máte slovo. Děkuji. Pane komisaři, během karantény to byli umělci pro nás, aby nám přinášeli sny, úsměvy, když už to nešlo a to vše zadarmo. Byli tu pro nás, tak budeme tu my pro ně, protože kultura je v naléhavém stavu. Je to křehké odvětví, které se zastavilo ze dne na den. Festivaly, kina, divadla, památky, to vše všichni byli zavřeni jako první a budou otevřeni jako poslední a žijí v nejistotě. A Evropská unie tuto nejistotu nerozptýlila a částky pro kreativní Evropu jsou zatím směšné. Plus 8%. Evropský parlament chtěl zdvojnásobení. Připomínejme, že Evropa zasvěcuje pouze 0,85% svého rozpočtu na kulturu. Kulturní obnova musí jít skrze Evropu a já po vás žádám, aby všechny naléhavé mechanismy Evropy byly mobilizovány pro kulturu. Program ŠUR pro dílčí nezaměstnanost, Next Generation EU pro podporu průmyslu a také pro jednotlivá odvětví, kdy jsou malé a střední podniky i OSVČ. Všichni představují dohromady 4 našeho HDP. Po urgentní fázi musí být Evropa ambicioznější, aby ukázala, že kultura je nenahraditelná a aby ilustrovala naši různorodost, náš zájem o tvorbu a svobodu. A cesty jsou mnohé. Pokud je o kulturní dědictví, abychom dali možnost tvůrcům v digitální éře, abychom spustili velké evropské koprodukce, aby kulturní průmysl byl součástí Green Dealu. A konečně, pane komisaři, buďme ambiciozní, abychom posílili Evropu a dali určitý směr evropským hodnotám. Bude třeba, aby kultura byla součástí dialogu s občany v rámci konference o budoucnosti Evropy. Ale především, aby kultura byla budoucností Evropy, Evropa musí dát budoucnost Evropě. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Dare za skupinu ID. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Skupina ID a zejména bylo často obviněno, že chce zničit Evropskou unii, ale není to tak. My nechceme ničit Evropskou unii. My ji chceme zdokonalit. A já 26. dubna 2019 jsem poslal dopis předsedovi Sasolimu, aby obnovil proces utvářející Evropskou ústavu. A předseda mi odpověděl, jaké jsou potřeby v tomto směru. A připomněl ústřední úlohu kultury. Evropská unie se musí reformovat, musí se obnovit. Nejde o Evropu národu, ale o Evropu jednotlivých, eh, jednotlivého lidu, Friolové, Bretonci, Katalánci, Benátčané a další. Neměli bychom mluvit o evropské kultuře, ale o kultuře evropských národů. A pok- pokus zadusit jednotlivé specifičnosti a měnit je přispěje k nevyhnutelnému neúspěchu evropského projektu, který si nepřejeme. Při eh, úctě ke kultuře a dějinám jednotlivých národů Tudy povede jediná cesta, jediná cesta k evropské kultuře a taková kultura vznikne pouze nad rámec národních zájmů a nad rámec identit. A to bude přidaná hodnota, která učiní z Evropu velkou jedinečnou Evropu 500 milionů obyvatel. A z tohoto důvodu evropská kultura se musí stát prioritou v evropských politikách a představovat zásadní bod v Evropské ústavě. Nemůže být Evropské unie bez dodržování pravidel pro jednotlivé identity a bez úcty k vůli lidu, i když financování může být náročné. Děkuji. Paní poslankyně Jembu. Kdyby se měl zopakovat, začal bych kulturou. Tato apokryfní je ta Žana Moneta má velký význam, když eh, se tážeme o smysl našeho života a o existenci Evropské unie. Během krize covidu kultura byla přítomna všude. Během karantény kultura dávala naději. Kultura je klíčovým prvkem společnosti. Kultura vyjadřuje, zastupuje, transcenduje. Je mostem mezi generacemi, mezi jazyky, mezi lidmi. Rozptiluje, oslavuje od, z muzeí do tanečních sálů. Nás kultura dává dohromady. Je to privilegovaný nástroj pro vzájemné pochopení a porozumění a pro překračování diskriminace, pro posílení lidské důstojnosti, pro rovnost a solidaritu, pro zásadní hodnoty Evropy. A zde před vašimi zraky to je skutečné vyjádření lásky ke kultuře, které zde pronáším. Naše politiky musí být přiměřené a post, krize postihla všechny techniky, tvůrce a obnovení musí být hlavním momentem, kdy kultura už nebude přívěžkem k dalším odvětvím a prioritám. Kultura si zaslouží, aby byla prioritou sama o sobě, jak rozpočtově, tak v jiných oblastech. A my si přejeme takový svět, který nebude ve znamení krize a konfliktu i války. Navážu na Olivie Rapy, musíme využít příležitost, která se nám nabízí, tedy vytvořit znovu evropský projekt, kde kultura nebude luxusem, ale jasnou povinností. Tak je to naše povinnost. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu řečníku, pan Džambacký. Děkuji, Vážený pane komisaři, vážení kolegové, to je nepochybně celá důležitá, celá zásadní debata, zásadní téma, protože kultura je kořenem naší identity, našeho sebeučení a v dobách, jako je tato, v dobách takto obtížných bych rád, aby se rozproudila velice zásadní debata o tom, co by měla komise v tuto chvíli zprůchodnit. Aby to nebylo aby to nebyla šikma plocha. Aby to nebyly kulturně marxistické projekty, které se snaží projikovat evropské lidi jako někoho, který nemá žádnou identitu, žádnou vlastní, žádné vlastní sebeurčení, žádný vlastní původ, tak to bychom se nechtěli prezentovat. To pochybuji, protože my, Evropané, si stojíme za tím, co jsme, co jsme byli po staletí, jako je křesťanství, všechny typy křesťanství samozřejmě. A když hovoříme o svém původu, o svých kořenech, tak nemůžeme zapomínat na Hagia Sofia v Konstantinopoli. Je to matka všech chrámů. To není jen tak. A co se děje v tuto chvíli v Turecku, to není turecká záležitost, je to evropská záležitost, je to naše záležitost. A prosím, upozorňujte na to. Upozorňujte na to, když hovoříte s prezidentem Erdoganem. On nemůže takto podkopávat evropské národy. Děkuji. Děkuji a za... Αγαπητοί poprosím pana Kezilolka. Eh, nemůžeme se dovolit ohrozit naše společenství prostřednictvím honu za ziskem. Nám jde o kulturu. Bohužel však Evropská unie nedává kultuře odpovídající pozornost. Kultura byla zasažena pandemií koronaviru. Řada členských států, včetně mého Kypru, zapomněla na kulturu. Ti čekali celé měsíce, jestli dostanou nebo nedostanou nějakou podporu a často čekali marně. Musíme finanční programy pro kulturu na roky 2021 až 2027 navýšet. Musíme dát tvůrcům v celé Evropě pobídku integrované plánování je zapotřebí v tuto chvíli pro ty, kteří vytvářejí kulturu. Tímto způsobem budeme schopni investovat do vlastního pocitu do budoucna a do dalších generací. Děkuji. Děkuji. A dále Pan Milan Mu, poprosím za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Plán obnovy a víceletý finanční rámec musí být velmi přítomné v kulturní dimenzi Evropské unie. Programy jako Erasmus Plus a Creative Europe musí se dočkat zvýšení financí, což si všichni přejeme. Je potřeba podporovat také evropské kulturní dědictví, právě jak říkal pan místopředseda, protože hrají velice důležitou roli pro turismus, což je sektor, který teď tolik trpí Evropské kulturní cesty, evropské kulturní stezky jsou skvělým nástrojem na poznávání evropského kulturního dědictví a měli bychom přispět na jejich financování. Příští rok první z těchto stezek poutě do Santiago budou slavit významné výročí. A v roce 2021 eh, si patrně budeme připomínat eh, jednu z největších událostí Evropské unie a EU by měla eh, přispět. Svatojakubské stezky jsou evropskými stezkami. Procházejí celým kontinentem už celá staletí a vydalo se po nich mnoho evropských občanů do Santiago de Compostela, čímž také přispěli k šíření evropské kultury a evropské identity. A když je řeč o historickém dědictví, tak se se chci připojit k, otá- k otázce eh, paní kolegyně Šojdrové eh, a chci se zeptat, zda dopustíme, aby byla přeměněna čistě v mešitu. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Viktor Negresku jménem socialistů a demokratů. Vážení kolegové, eh, tato debata je důležitá pro budoucnost kulturního a kreativního sektoru, který je zničený krizí covidu. Tisíce lidí, kteří pracují v této oblasti, se nemohou přizpůsobit změnám, které proběhly a řešení, které přinášejí vlády, nestačí. A navzdory úsilí, eh, které vyvíjíme, abychom eh, pomohli tomuto sektoru, eh, který je zásadní, tak zdá se, že ten sektor je jaksi zapomenutý. V Rumunsku je to také tak. Je tam tři tisíce, jsou, jsou, jsou tam tisíce lidí, kteří vytvářejí deset procent HDP. A je potřeba zcela jasně evropskými opatřeními pomoct tomuto sektoru. Je potřeba, aby eh, plán obnovy měl 2% na obnovu kulturního a eh, kreativního sektoru. A to tež musí udělat i členské státy. Toto usnesení je posledním voláním po záchraně tohoto sektoru a doufám, že komise vyslyší hlasy tisíců lidí, kteří pracují v tomto sektoru. Děkuji vám. Dalším řečníkem ne, omlouvám se, ale eh, modré karty nejsou v této debatě. Technická připomínka. Já žádám o prodloužení této debaty, protože tohle je první debata, kterou vedeme o kultuře a eh, máme těch 13 minut, což je ale výsměch proti té předchozí debatě. Nesmíme eh, používat modré karty, vy nás vedete tou debatou jako nějaké stádo pouze. Tohle není efektivní a není to dostačující eh, vzhledem k tomu, o jak důležité téma jde. Děkuji, že jste na to upozornil a přesně proto vás žádám, abyste dodržovali řečnický čas. Vzhledem k tomu, že máme zarážku v podobě tlumočení, nemáme více času a doufáme, že se budeme moci eh, brzy vrátit do normálního provozu a mít i delší debaty. Teď dávám slovo panu Nínasovi jménem Zelených. Tak a prosím, dodržujte řečnický čas. Evropská unie má relativně omezené eh, kompetence v oblasti kultury a proto bych se chtěl specializovat na radu, eh, která je tu opět nepřítomná. Ve středu Angela Merkel představila program německého předsednictví a neřekla ani jedinou větu, která by nějak eh, souvisela s kulturou, respektive jednu, 250 let od narození Beethovena. A proto vám posloužím jeho citánem. protože hudba eh, je víc než filozofie a eh, my tady se oslavuje eh, Beethoven, nicméně se nehovoří o záchraně kultury v této krizové době, eh, takže eh, to starému mistrovi příliš neposloužilo. Ani kancléřka, ani předsedkyně komise neřekli jediným slovem, že si uvědomují, v jak katastrofální situaci je evropská kultura. Roz, jednotná v rozmanitosti je Evropská unie. Nicméně hrozí, že tato rozmanitost zmizí, jestliže nepomůžeme kreativnímu a kulturnímu sektoru v celé Evropě. A víme, co to znamená. Potřebujeme eh, nebyrokra eh, potřebujeme omezit byrokracii, potřebujeme sociální garanci pro umělce, eh, protože tady se oslavuje mrtvý umělec, nicméně nepomůžeme těm živým, což je jaksi pohrdání všemi umělci. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Peletě jménem GUE. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. 7 milionů umělců a pracovníků kultury, vynálezci duše, jak o nich hovoří Sezan, ti jsou bez práce ve chvíli, kdy kulturní akce jsou odkládány nebo rušeny. Kultura i chudým příbuzným veřejných politik a viděli jsme, jak je důležitá během této krize. Za dva měsíce 10 milionů virtuálních návštěvníků v Louvru. Kultura není prosazováním evropského stylu života, je to společný statek, který vytváří tolerantnější společnost. Snažme se, aby kultura byla odpovědí na uzavření se do sebe, do své identity nacionalisté, když se dostávají k moci, tak ohrožují kulturu. Musíme být odpovědní a je, ještě jednou pře, se snažit revidovat rozpočtové štury. Milan Kundera říkal, že kultura je pamětí národa. Je to paměť historické kontinuity, je to způsob života, způsob uvažování. Buďme na úrovni a snažme se znovu promýšlet financování kulturní tvorby. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Benchumea za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane místopředsedo. Tohle je poprvé, kdy hovořím na plénu od února a chtěla bych především říct, že myslím na rodiny, které, které přišly o své členy kvůli COVID-19 a děkuji moc krát všem, kteří riskují své zdraví a, a bojují proti této pandemii. My jsme tu proto, abychom hovořili o kultuře a o strategické důležitosti tohoto sektoru. Uh, už tu zazněla čísla, uh, ale já bych se chtěla soustředit na důležitost ob obrany této kultury jakožto kulturní identity a evropských hodnot, židovsko-křesťanských hodnot a na to, jak je důležité, aby Evropská komise bránila tyto základní hodnoty. Víme, co se děje v Istanbulu s chrámem svaté Sofie, který má být prohlášen mešitou. Víme, jaké proběhly útoky na památky v Evropě a to totalitními hnutími a ty jsou podporovány těmi, kdo útočí na naši identitu, na naši kulturu a naše hodnoty hodnoty. A proto je potřeba bránit evropskou kulturu nejenom z ekonomických důvodů, ale také proto, jak je důležitá pro obranu demokracie a evropských svobod. Děkuji. Köszönöm szépen. És a következő hozzászóló Smerilio képviselőtársunk a szocialisták és demokratákból. Děkuji, dalším řečníkem je pan Smerilio jménem socialistů. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Na kulturu nesmíme zapomínat. Kreativní a kulturní sektor je strategický a kultura byla velice důležitá teď během nouzového stavu. Nicméně kina a divadla zela prázdnotou, zastavila se produkce a ti lidé, kteří ti lidé často žijí na prekérních kontraktech a sumy, které jim nabízí příští MFF, zkrátka nestačí. Dvojnásobek objemu financí na Creative Europe, to je to, co požadujeme. Je to zásadní a prostřednictvím Next Generation EU bychom mohli vytvořit eh, vazby na další zdroje financování a vytvářet synergie. Eh, evropská kulturní diverzita musí být centrem našeho budoucího modelu. Je potřeba posilovat existující programy, jako je Creative Europe, a maximalizovat příležitosti, které skýtá plán obnovy. Čekáme konkrétní odpovědi. Szépen, és most szeretném felkérni, hogy a bizottság nevében Skinász főbiztos úr válaszoljon. A nyní dávám slovo eh, panu komisaři. Pane Skinasi, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi říci, že se plně shodujeme, jak co se týče diagnózy situace, tak eh, pokud jde o kroky, které máme podniknout, abychom čelili účinkům pandemie na odvětví, které je nejtvořivější a nejdynamičtější a nejvíce spjatý s našimi tradicemi, s naší diverzitou a s naší kulturou. Také jsem zaznamenal vaše obavy o rozpočet. V programu vy víte, že pokud jde o diskuse o rozpočtu. Tyto diskuse jsou vždy složené, složité a chci vás ubezpečit, že to, co je na stole, je nejlepší možnou alternativou, kterou navrhujeme v těchto okolnostech. A chci se s vámi podělit o optimismus, že příští týden dojde k historické dohodě, pokud je o balíček obnovy, který bude symbolizovat nastartování evropské ekonomiky a vytváření pracovních míst. Také jsem zaznamenal tradiční diskusy o tom, co představuje evropská kultura dnes v Evropě. A během svého slyšení jsem měl možnost říci, že vidím bohatství naší kultury nejen v existenci homo europeus, který uvažuje stejně, jedná stejně a vnucuje své hodnoty všem okolo. Ale vidím naši evropskou kulturu jako zrcadlo diverzity, zrcadlo bohatství toho, co Evropa reprezentuje v oblasti jazykové, v oblasti tradic, kultury, literatury, umění. A to Evropu činí jedinečnou v dnešním nejistém a řekl bych i temnějším světě. Chci také zde říci něco k chrámu Haja Sofia. Zaznamenal jsem váš zájem, který sdílím. Haja Sofia je symbolem mezikonfesního a mezikulturního dialogu. Je to součástí světového dědictví UNESCO, je to symbol, je to také symbolem města, které samo o sobě je symbolem hodnot, které ch- chceme vidět jako hodnoty tohoto světa. Turecko je zakladatelem iniciativy Aliance civilizací OSN. Takže v této celostové památce, kterou je chrám Haja Sofia, je tedy uložen i statut, který je uznán mezinárodně a veřejně. A to je zásadní, protože v opačném případě by byla to otevřenost a snášenlivost Turecka ohrožena. V roce 2010 město, které má chrám Hagia Sofia bylo evropským hlavním městem kultury. A tehdejší premiér Turecka Rajib Tayyip Erdogan řekl, toto je evropské město. Se svým srdcem, se svou kulturou, se svou civilizací, se svými lidmi, se svou minulostí, budoucností, vždy vzhlíželo k Evropě. Istanbul utvářel evropskou kulturu a byl utvářen evropskou kulturou. Premiér Erdogan v roce 2010. A to je duch, který očekáváme od prezidenta Erdogana o deset let později. Děkuji vám. po tomto vystoupení pana komisaře ukončíme tento bod pořadu jednání vyhlášení, prohlášení Komise o kulturní obnově Evropy. Děkuji panu komisaři za jeho přítomnost. Hlasování proběhne v září, jak víte. A nyní přejdeme k následujícímu bodu pořadu jednání. Vyčkáme na zástupce komise, abychom mohli tento bod zahájit. Estamos então em condições de começar. Jsme připraveni. Zdravím vás všechny. Budeme pokračovat podle pořadu jednání. Ústní otázka na komisi o úloze politiky soudržnosti při řešení sociálně-ekonomických důsledků pandemie COVID-19. Chci připomenout eh, poslancům a poslankyním, že během této rozpravy nebude možné využít Blue Card ani Catch the Eye a zahájíme tuto rozpravu a dám slovo nejdříve kolegovi Junusu Omarjimu na pět minut. Prosím, máte slovo. Paní komisařko Milá Elizo Ferreiro, milí kolegové, tvář Evropy je znetvořena krizí COVID-19. Všechny regiony Evropy jsou těžce postiženy. Nezaměstnanost narůstá, bankroty jsou stále četnější a reálná ekonomika byla naplno zasažena. Žádné odvětví není ušetřeno, žádný region není ušetřen a ekonomické výhledy jsou spíše katastrofální. Tato krize je tvrdým znamením naší křehkosti. Evropa v této důležité chvíli, kdy oživení není možností, je to povinnost. A víc než kdy jindy evropské instituce, evropské politiky musí držet směr a musí zachovávat zásady a snažit se zaměřit plně na kohezi, na soudržnost v této zdravotní krizi jediná politika, která byla schopná pomoci všem členským státům, byla právě politika soudržnosti, která dokázala vytvořit mechanismy pro Kurzarbeit, nákup eh, zdravotnického materiálu pro nemocnice, pomohla malým a středním podnikům a náš výbor Regi i celý Evropský parlament se bez zbytku podíleli na tom všem a naléhavě schvalovali příslušná nařízení. A zahájili jsme legislativní práci. A zde na plénu ve středu kancléřka Angela Merkel, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a všichni předsedové politických frakcí se přimlouvali za oživení, které se bude opírat o soudržnost. A proto očekáváme, že tato slova se promítnou do činů a zapadnou do konkrétní reality. A proto očekáváme od Evropské rady, že bude na výši slibu a očekávání během nadcházejícího samitu. Financování, které je navrženo v novém nástroj Next Generation EU je krokem vpřed, který jde správným směrem, i když náš parlament očekával více prostředků. Avšak politika soudržnosti je významně ovlivněna novým návrhem MFF, kde dochází k poklesu o 12 oproti období 2014-2020. A musíme připomenout, že politika soudržnosti sehrává ústřední roli ve všech evropských regionech. Je to politikou, která je zakotvena v reálné ekonomice. A tudíž je přiměřeno, a její přiměřená podpora je nezbytná, abychom tyto dlouhodobé cíle neohrozili. Větší pružnost je očekávána a větší míra zjednodušení u těchto dvou cílů také. A my budeme stát po vašem boku, abychom to umožnili. Zda mezi dnem předloží naši ústní otázky a odpovědi. Některé odpovědi již zazněly, ale přesto řada otázek je aktuálních. Budeme velmi obezřetní, aby orientace 350 miliard z fondu obnovy skrze, jak doufáme, zásadně grantů, bude se zaměřovat na cíle koheze, na cíle soudržnosti a proto po vás žádáme, paní komisařko, chceme slyšet, jaké místo bude mít koheze v obnovení a oživení Evropy a jak evropský semestr bude orientovat tyto prostředky, aby dodržel zásady soudržnosti, to jest, že priorita bude dána regionům, jak méně rozvinutým, tak regionům, které byly významně postiženy krizí. A jak evropský semestr bude se zaměřovat v tom plánu obnovy na regiony, skupiny a odvětví, které to potřebují nejvíce abychom se ujistili, že ultraperiferní a ostrovní regiony nebudou stát stranou. Konečně státy se budou zadlužovat pro obnovu. Jak chce komise vylučovat výdaje, které jsou pro obnovu na období 2021 2027. A závěrem bych chtěl říci, Paní komisařko, všichni věříme v kvalitní dohodu v Radě. Pokud tato dohoda by měla být dohodou, která uspokojí parlament, tak naše, náš výbor Regi a všichni zpravodajové převezme odpovědnost, abychom dospěli až k vyjednání na konci roku, aby rok 2021 nebyl ztracen. Děkuji. Muito obrigado. O... Děkuji. Pan kolega Emaji zahájil velice důležitou debatu o významu soudržnosti při řešení a zmírňování dopadů krize COVID-19. Elisa Ferreira je přítomna v sále. Vítám tedy paní komisařku. Jsem rád, že se opět setkáváme a dávám rovnou slovo paní komisařce. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, a děkuji i panu Omadžimu, děkuji za pozvání do Evropského parlamentu. Bylo na čase. Dali jste mi důvěru v minulosti, abych se zasazovala o silnější soudržnost ekonomickou i sociální v naší unii. V tuto chvíli musí soudržnost čelit výzvám dneška i zítřka. Ty výzvy jsou stále silnější. Ekonomická prognóza komise z tohoto týdne ukazuje, že je zcela zřejmé, že ekonomický dopad krize bude mnohem větší, než se doposud předpokládalo oživení v příštím roce bude slabší, než jak jsme předpokládali. Rizika jsou vysoká, divergence, asymetrie, roztříštění. To jsou rizika, která se nad námi stále ještě vznáší. Je to zcela zásadní okamžik. A my musíme všichni společně najít politickou vůli a ukázat schopnost vedení, schopnost sprůchodnit plán oživení. Evropská komise proto předložila zcela bezprecedentní, ambiciozní balíček oživení. A co je nejdůležitější, soudržnost a solidarita se objevily ve, ve v samém středu tohoto balíčku. To je zásadní okamžik a bylo to díky vám všem. Velká většina politických sil volala po odvážném a ambiciozním plánu. Možná musíme ještě některé záležitosti doladit, ale to je součástí politického demokratického procesu. Zásadní je to, co jste sami konstatovali. Institucionální vyjednávání nemůže zaostávat za vývojem. Musíme se snažit o dohodu v rámci EU další generace a víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027 v souladu se všemi dalšími evropskými metodami. Každý den, který ztratíme, to je něco, co představuje ztrátu eh, lidského zdraví, ztrátu pracovních příležitostí, eh, další ztrátu. Děkuji vám za představení tohoto tématu. Komise chce nadále bojovat proti rozdílům v Evropské unii a chce zajistit rovné podmínky, které jsou tak zásadní pro fungování vnitřního trhu. Chceme zajistit odpovídající investice, které je zapotřebí v rámci digitálního oživení a ekologického oživení. Budeme jednat pohotově. Potřebujeme k tomu však podporu Evropského parlamentu a výboru REGI a výboru pro rozpočet. Musíme reagovat na krizi pandemie. Je to 50 miliard euro v rámci fondu soudržnosti a vy jste o tom právě hovořil. To je na, na nákup eh, roušek, ventilátorů, zachování pracovních příležitostí, zachování fungování podniků. To je také způsob, jak kompenzovat omezený veřejný rozpočet. To byly prostředky, které byly nutné. O balíček oživení přináší ale 150 miliard navíc, krom co on do soudržnosti. Polovina jde z React EU a 55 eh, miliard to je nástroj, který by měl flexibilně zareagovat v letech 2021 a 2022. Měl by na pomoci malým a středním podnikům, zaměstnancům, sektoru zdravotnictví, digitalizace a ekologie. Je to nad rámec víceletého finančního rámce. Je to takové přemostění před, mezi těmi dvěma obdobími. Další nástroj je Fond spravedlivé transformace. Zde se opět parlament velice hlasitě zasazoval. Je to 40 miliard euro pro lidi, regiony, kteří nejvíce utrpěli tím, že se přešlo na uh, uhlíkově neutrální ekonomiku. Dále se v, v roce 2024 budou tyto fondy dále navyšovat, abychom dlouhodobé dopady krize na regionální úrovni řešili. V roce 2021 až 2007 by soudržnost měla nadále splňovat své cíle, podporovat nejméně rozvinuté části Evropy a cílem bude, aby priority Evropy byly Mm, akceschopné ve všech regionech Evropy, aby nikoho neponechali stát stranou. Já však mohu říci, že tohle můžeme vykonat pouze tehdy, pokud bude existovat stabilní finanční rámec. A to znamená, že je třeba, aby na půdě Evropské rady v následujících dnech zaznělo jasné rozhodnutí, aby bylo uh, rozhodnutí ze strany Evropského parlamentu v zápěti a já se budu maximálně snažit s vámi spolupracovat, spolupracovat eh, s členskými státy, s občanskou společností. Budu se snažit zasadit o dohodu o fondech soudržnosti. Musíme zajistit, aby politika soudržnosti byla nadále naplňována v krátkodobém i dlouhodobém hledisku pro nás, pro zájmu opravdového dlouhodobého a odolného oživení. Děkuji a těším se na naši rozpravu a také na probíhající práce. Děkuji a děkuji panu předsedovi. Děkuji vám moc krát, paní komisařko. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za první reakce na ústní otázky a v tuto chvíli budeme pokračovat. První je Mirčka Georgek Hava. Máte jednu minutu. Uh, uh, micro? The micro, yes. It's okay? Okay. Again. Děkuji. Paní komisařko, vážení kolegové, Angela Merkel zdůraznila, eh, jak je důležité eh, brát politiku soudržnosti jakožto důležitou prioritu německého předsednictví. Abychom skonzolidovali naši údržnost, eh, soudržnost, musíme vsadit na tuto velice důležitou politickou strategii. Jenže občas místo koheze nastává spíše koroze, která postihuje nás a naše ekonomiky. Pokud nemu, neumíme projevit solidaritu v případě tolika úmrtí a bankrotů, tak kdy už jindy bychom měli být solidární? Je potřeba akutní pomoc z víceletého finančního rámce a z plánu obnovy. Sice od sebe musíme udržovat odstup, ale peníze nesmí udržovat odstup. Členské státy očekávají od komise zvláštní přechodná opatření, díky kterým by se dalo eh, čerpat prostředky i z jiných fondů. Není možné udělat nic bez skutečných peněz. Evropa potřebuje rozpočet a to teď. Děkuji vám moc krát. A nyní je na seznamu řečníků eh, paní Silvana González. Děkuji moc krát, paní komisařko. Řekla jste to zcela jasně, politika soudržnosti není otázka štědrosti, ale nutnosti. Musíme využít veškerý potenciál našich regionů a obcí, abychom e, e, znovu vybudovali společnost pod strašlivé pandemii. Je to nejdůležitější investice do naší budoucnosti. Během pandemie jsme zmobilizovali víc než 37 miliard euro, které udržely pracovní místa a pomohly lidem, které dopadly nejhůř, jako jsou osoby s postižením, e, seniori, bezdomovci v městských oblastech i venkovských oblastech. Tohle je reálná Evropa, blízká Evropa, kterou chceme a nikoli eh, Evropa vzdálená. Probíhá mnoho projektů, které chtějí obnovit Evropu a pro ně musíme garantovat v období 21 až 27 finance z politiky soudržnosti a to formou přímých investic a nikoli eh, investic vázaných na eh, podmínky covidu. Je potřeba, aby se odstranili odstranili citelné nerovnorosti a aby nikdo nezůstal pozadu a aby s tím nesouvisely žádné podmínky. Takže chováme velkou naději v to, že Rada dospěje k dobré dohodě a že to bude impuls pro to, aby nikdo nezůstal pozadu. Děkuji. Děkuji, Moniko. A nyní paní Susana Solis Perez za Renew Europe. Děkuji, paní komisařko. Tato pandemie je nepřed, ne, bezprecedentní výzvou pro instituce. Ukázala mnohé nedostatky, ale můžeme být hrdé na to, hrdí na to, že Evropa dokázala zareagovat. Spustila velký plán obnovy, jaký ještě v Evropě nikdy nebyl, a to na základě solidarity a soudržnosti, která je v centru toho plánu. A právě eh, v této nouzové situaci je eh, politika soudržnosti velice eh, důležitá a nové fondy budou zásadní. My máme oba obavu o to, aby se dostaly dostatečně brzy k občanům, aby byly dostatečně zjednodušené a dostatečně flexibilní a aby byla odstraněná byrokracie. Nicméně v této krizi se také musíme zamýšlet nad e, účelem těchto fondů. To jsou totiž příležitosti pro naše autonomní oblasti, e, obce a města k reformám, k směrem k digitalizaci, zelenější budoucnosti a udržitelnosti. Pokud jde o malé a střední podniky, eh, naše firmy, obchod a cestovní ruch, tak ty tak mohou být mnohem silnější a konkurenceschopnější. A musíme mít jasno v tom, jaké jsou naše priority a jakou Evropu chceme. Eh, chceme Evropu, která by byla mnohem bližší k občanům, která by investovala do vzdělání mladých, ale také, která by pracovala na recyklaci. Evropa, eh, kde se venkovské oblasti nevyprazdňují, ale jsou atraktivní pro mladé mladé lidi a rodiny. Evropa, eh, kde eh, existuje a digitální administrativa, živá města, Evropa bez nerovností, kde nikdo nezůstane pozadu. To bude možné, pokud všichni budeme pracovat na politice soudržnosti, která by byla mnohem silnější, ambicióznější a modernější. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo Alessandra Basso za ID na jednu minutu. Pokud jde o evropské politiky ve prospěch evropských národů, nemůžeme se vracet k tomu, co se odehrálo a co se stále odehrává. To je eh, k ekonomické a sociální krizi související s COVID-19. Je lepší slibovat málo a udělat to, co slíbíme, než eh, se pouštět do velkých vyhlášení. Je třeba, abychom byli pružnější a jenom tak bude možné zkrátit vzdálenosti a dospět k větší rovnosti. Je třeba více investic, které vyplní mezery v sociální oblasti mezi regiony a současně budeme schopni respektovat specifičnost v místě. Bude možné sladit soudržnost a uvidíme taková evropská výzva a uvidíme, zda to budeme schopni a snad eh, smutné ponaučení krize covidu bude k něčemu sloužit, jinak eh, evropská soudržnost se bude nadále zhoršovat. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Niklasu Ninasu na jednu minutu. Děkuji, že jste sem přišla, paní komisařko. Myslím, že musíme podniknout eh, rozhodné kroky, abychom pomohli regionům a podařilo se nám to, když jsme využili CR1 a CR1+. Plus. Musíme tyto postupy vyhodnotit eh, předcházející opatření a snažit se dosáhnout toho nejlepšího. A mám proto pro vás otázku. Jak pokud je o hodnocení, víme, že 16 regionů se přihlásili ke změně operačního programu a je třeba říct, zda existuje korelace mezi těmi, kteří požívají nástroje eh, soudržnosti a Druhá otázka je, pokud chceme něčeho dosáhnout do budoucnosti, zda bude možný strategický přístup a tedy jak budeme takový strategický přístup definovat. A ti, kteří využívají méně flexibility, ale teď mě to slovo zrovna nenapadá, ale vy víte, co mám na mysli a já vám poděkuji za vaši odpověď, paní komisařko. Děkuji. A nyní má slovo paní Mazali Aguilar na jednu minutu za EKR. Děkuji, pane předsedo. Ekonomické a sociální následky koronaviru jsou dramatické. A to zejména v zemích jako Španělsko, kde špatná zpráva multiplikovala ten zničující efekt. Evropská reakce na tu krizi eh, a eh, bude, musí být taková, aby fondy soudržnosti byly zásadní pro ekonomickou obnovu, eh, která bude bez pochyby dlouhá a složitá. Máme radost, že komise přijala přijala naši myšlenku, že členské státy by mohly eh, přenášet fondy mezi programy. Nicméně i nadále eh, jsou tu před námi dva důležité úkoly. A to je eh, zjednodušení určitých mechanismů. Přechodný fond nemůže nahrazovat fondy soudržnosti, ale doplňovat je ve velice konkrétních aspektech. To za prvé. A za druhé musíme respektovat rozpočet. Už to řekli mnozí kolegové dnes ráno. Ambiciozní politika soudržnosti, která je teď důležitější než kdy dřív, nepotřebuje škrty, ale spíš rozpočet, který odpovídá potřebám. Děkuji. Děkuji vám. Na jednu minutu eh, má slovo pan Joao Ferreira Zague. Děkuji, pane předsedo. Reakce na dopady krize COVID-19. Komise navrhuje strukturální investiční fond, ale to jsou stejné zdroje jako v minulosti a v řadě případů jsou to zdroje, které byly odejmuty z jiných programů, to znamená, jsou to prostředky, které byly zapotřebí jinde. Jinými slovy, komise se snaží snížit tíhu uh, soudržnosti, váhu soudržnosti tímto asymetrickým zacházením s prostředky v rámci vnitřního trhu a eurozóny. To znamená, ty rozdíly se naopak eh, prohloubí a bude docházet k větší divergenci. My potřebujeme tyto prostředky, ale nad rámec prostředků, které zatím byly poskytnuty. Jinak nedojde ke změně stávajícího trendu a stávající reality. Nakonec by situace mohla být dokonce i horší. Potřebujeme více soudržnosti, ne méně, více strukturálních fondů, ne méně. Potřebujeme více podpory pro ochranu životního prostředí, produkci, tak pro systém, jak členské státy využívají fondy soudržnosti. Musíme ty podíly spíše navýšit a trvale odstranit tyto rozdíly. To je nezbytné minimum. Musíme do všeho vnést prvek soudržnosti do centrálního řízení jednotlivých programů v oblasti vědy, v oblasti životního prostředí. Zde všude je třeba uplatňovat systém sdíleného řízení. Zdá se však, že se vám tyto myšlenky až tolik nezamlouvají. Děkuji. Děkuji vám. A dále pan Antony Komin Oliveres za nezařazené. Děkuji vám. Krize stále probíhá. Já mám však obavy, že se krize bude naopak prohlubovat. Situace bude stále horší a je jedno, zda eh, problém bude finanční trh anebo virus. Zkrátka dopady budou hrozivé. Socioekonomická krize bude mít v každém regionu úplně jiný dopad a může nakonec být hrobem konvergence. To znamená, že musíme zajistit, aby strukturální fondy byly k dispozici v rámci všech eh, ekonomických okolností. Daňové výnosy se neustále snižují. Můžeme tedy použít ta stejná kritéria spolufinancování, jaká jsme uplatňovali v dobách růstu. Ano, více flexibility, více eh, zjednodušení. Využití rezerv, ano. A vyloučení výdajů z paktu stability a růstu. To je krizová situace, kde musíme bojovat proti ekonomickým nerovnostem. To je totiž nebezpečí pro zdraví naší demokracie. Děkuji vám. Děkuji. A nyní eh, Máme před sebou druhé kolo za EPP. Pan Bogovič, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Bez úspěšné politiky soudržnosti a zemědělství by Evropa byla úplně jiná. Rozdílu by bylo mnohem více. Bylo by zde méně lidí na venkově, bylo by to lidé, kteří by neměli k dispozici odpovídající infrastrukturu. A krize COVID nám ukázala, že je vlastně velice dobré být na venkově, že to je lepší často než žít ve městě, žít na venkově, kde je čistý vzduch a lepší prostředí. A proto potřebujeme nezbytnou infrastrukturu a širokopásmový internet i ve venkovských oblastech. V tuto chvíli pouze polovina lidí v Evropě má k dispozici širokopásmový internet. Toto spojení pak umožňuje digitální vzdělávání, vzdělávání na dálku, nákupy na internetu. Toto všechno, co potřebujeme a v budoucnu doufejme, Evropa bude využívat tohoto potenciálu. Nakonec by to zlepšilo situaci na venkově, mohli bychom posílit inteligentní vesnice a mohli bychom budovat na základě naší udržitelné a ekologické Evropy. Děkuji. Děkuji vám a za SAD Hannes Heide, prosím. Děkuji, pane předsedo. Regionální politika eh, je srdcem Evropské unie, právě tak jako kultura a eh, vzdělání by měly být. A eh, jejich prostřednictvím musí být Evropa citelná v našich domovských regionech. A je víc než úctyhodné, že víc než třetina všech pracovních míst, které vznikly v posledním programovacím období, eh, vznikla díky eh, regionální politice. Naše regiony stojí před velkými výzvami a tato krize se nedá zvládnout při nejlepší vůli bez pořádné regionální politiky. Nové úkoly, výzvy a nutnosti nemohou být zvládnuty bez odpovídající finanční výbavy. V ambiciozní vlastním evropském rozpočtu musí Fond regionálního rozvoje patřičně naceněn a e, vybaven. Pouze tak se můžeme zvládnout v budoucnosti digitalizaci, e, klima a další výzvy. Ano, je to otázka solidarity, ale především rozumu při využívání e, evropské přidané hodnoty tak, aby byla pro všechny citelná. Správně nastavená regionální politika tvoří růst a pracovní místa, zvyšuje eh, důvěryhodnost Evropské unie a může vést k budoucnosti ve společné Evropě pro lidi. Děkuji moc krát a slovo má nyní pan Stefan Bižů. Pane předsedo, paní komisařko, dnes dopoledne. V této chvíli jedno z nejzasaženějších území COVID-19 je zámořské území Francie, francouzská Guajana ležící u Brazílie, čelí hrůzné zdravotní krizi a francouzský premiér a minister pro zámoří navštíví toto území. A Evropa musí také zasáhnout. Samozřejmě existuje mechanismus Rescue EU, ale musíme také upevnit a doprovázet ta místná řešení. Obce a města to potřebují. Musíme důvěřovat zkušenosti a odbornosti v terénu. Musíme udělat všechno v boji s virem, ale musíme také bojovat s pocitem opuštěnosti vůči COVID-19. Všude v Evropě potřebujeme solidární reakci. A to řešení máme, je to soudržnost. Soudržnost mezi územími, soudržnost mezi všemi Evropany. Takže flexibilita, zjednodušení, schopnost reakce, všechny tyto nástroje pro řešení krize musí být eh, spojeny a musí se stát pravidlem. Pravidlem pro budování užitečné a solidární Evropy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Robert Ross na, jednu, na jednu minutu EKR. Děkuji, pane předsedo. Výrobce pneumatik Apollo Vredestein v, v Enschede v Nizozemsku začal masivně propouštět. A zrušil 750 pracovních míst po 110 po, po několika letech eh, byla výroba přesunuta v roce 2017 do Maďarska. Zdalo, ukázalo se, že fondy soudržnosti budou použity pro dálnici M3 okolo této výroby a bez ní by v Radeštaj nepřesunul svou výrobu. Takto jsou využívány evropské prostředky, aby, aby evropské podniky byly vyháněny. Co se stane, až bude schválen plán na 750 miliard? Bude to stát 31 miliard pro Nizozemsko 4 tisíce euro na každou domácnost. A budou tyto prostředky sloužit k nakupování pracovních míst v, Euro, v Nizozemsku? Nizozemsko má být neustále solidární, má být eh, bankomatem. A Nizozemsko musí financovat své vlastní záměry a kdo je solidární s Nizozemskem v Evropské unii. Děkuji. Nyní dám slovo paní Schmidbauer za EPP na jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, jakožto bývalá starostka vím, eh, co, co regiony musí denně zvládat. Žádá si to hodně zápalu, vášně a úsilí a celá Evropa se snaží vybudovat si nějaký domov a zabránit odchodu obyvatel. K tomu ale potřebujeme podporu, eh, správné rámcové podmínky a finanční výbavu. A proto stále ještě nechápu, že nejsme ochotní eh, předložit nějaké návrhy na přechodné období. Nesmíme žádné regiony nechat pozadu úřadů eh, ale to se přesně stane, pokud nebudeme konečně jednat. Zásadní problémy, jako je odbourání byrokracie, eh, musí být řešeny. A flexibilizace investic eh, koronových iniciativ pomohly, nicméně to musí být pouhý začátek. A proto prosím, postaraj, postarejte se o rychlejší postup a protože regiony v Evropě jsou páteří Evropy a nesmějí zůstat na holičkách. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Kristina Maestre Martín de Almagro za skupinu SD. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, před pár měsíci, když jsme ještě ani nevěděli o existenci covidu, jsme tady debatovali o možnosti eh, víceletého finančního rámce, který by byl ambicióznější. A teď eh, víme o hrozbě škrtů ve fondech soudržnosti. A eh, Požadujeme více flexibility, ale eh, pořád se zdá, jako bychom žádali o nějakou chiméru. Nicméně eh, prokázali jsme, že je to možné a že se dá eh, akutně reagovat na urgentní otázky. Teď ale co? Protože bohužel jsme teprve pořád na začátku. Pořád ještě Evropská unie eh, poskytla teprve prvotní pomoc. Žádáme spravedlivé zdroje bez kondicionality žádného typu, eh, které by opakovaly eh, chyby minulosti. Jak něčeho takového můžeme dosáhnout a zejména, co přijde potom? Politika soudržnosti je klíčem k evropskému projektu a jeho principu. A není možné, aby nějak trpěli dopadem této krize. Naopak musí být krizí posíleni. Toho dosáhneme pouze, když budeme schopni schopni to vtělit do papíru a to v kvantitě a kvalitě, která je potřeba. E, počítáme v tomto s vaší podporou. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Inza, Isabel Benjomea Benjomea na jednu minutu za skupinu EPP. Děkuji moc krát, pane předsedo, děkuji paní komisařko. Nejprve bych chtěla eh, poděkovat panu Omaržímu za tuto debatu a za to, že položil tu ústní otázku, o které teď debatujeme, protože eh, je velice důležitá role Fondu soudržnosti v procesu obnovy po covidu. Eh, za prvé bych chtěla zdůraznit, že tento parlament a komise dokázali zareagovat včas a je důležité vysvětlit to občanům. A za druhé tleskám ambicioznímu plánu, plánu Next Generation EU, který představila komise. Tam hovoříme o 750 eh, miliardách pro evropské občany, eh, které půjdou na politiku soudržnosti v postcovidové éře. A za třetí chtěla bych eh, zdůraznit, že je důležité, aby tyto peníze byly vynaloženy v těch regionech, které byly nejpostiženější covidovou krizí. A tohle je potřeba důležité. Ty peníze musí jít do těch nejpostiženějších regionů. A za druhé je potřeba eh, přehodnotit priority tak, abychom sloužili těm nejdůležitějším cílům, jako je eh, tvorba pracovních míst a tvorba bohatství. Eh, to je sektor, kde jsou důležité malé a střední podniky, takže nesmíme ztrácet ze zřetele malé a střední podniky, protože ty mohou nejvíce vytěžit z těchto fondů, které mají být schváleny v Next Generation EU. Děkuji. Děkuji vám moc krát a nyní na závěr této debaty dostane slovo paní komisařka Eliza Ferreira. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří vystoupili, děkuji za vaši podporu, kterou jste vyslovili komisi v tak obtížných časech, jakými v tuto chvíli procházíme. V prvé řadě bych ráda navázala na to, co říkal pan Hyde, že politika soudržnosti je bícím srdcem Evropy. Je tomu opravdu tak. Já se domnívám, že ano. A politika soudržnosti byla jako srdce, když Evropa trpěla. A chci poděkovat i panu Maržimu za odkaz na naši práci, kterou jste vykonali pro nás. Je to okamžitá reakce na koronavirovou krizi. Také bych chtěla říci, že je to velká příležitost pro všechny, kteří vystoupili. Všichni se chopili této příležitosti a chtěli konkrétně jednat, konkrétně pomáhat lidem. Je to flexibilita, která se v tuto chvíli otevírá, protože je zde dána možnost jednotlivých programů, ta byla dána v v podstatě všem členským státům a v tuto chvíli všechny členské státy, kromě Rakouska a Dánska, začaly již využívat tyto převody, tyto prostředky, které jsou v tuto chvíli uvolněné, jsou k dispozici, začaly je využívat, je to přes 500 milio, 50 eh, miliard. Platí se tím roušky, ventilátory, podporují se tím pracovní místa, malé a střední podniky. Je to okamžitá reakce, okamžitá odpověď na ty apely, které zaznívaly, kdy se říkalo, že politika soudržnosti je politika stará. My jsme, myslím, teď už ukázali, že je celkem životaschopná, že je schopná reagovat v nouzových situacích. V podstatě státní podpora byla tehdy jedinou možností a teď to není jediná možnost. Je to v tuto chvíli možná nejviditelnější možnost. Za druhé se chci vyjádřit ke kvalitě toho, co jsme připravili, co jsme vypracovali. Ano, museli jsme vypracovat dlouhodobý plán kroků do kterého jsou zapracovány krátkodobé nástroje, jako je React EU. Je tam dána odpovídající flexibilita, je tam možnost spolufinancování až 100%, pokud se členské státy rozhodnou jít tímto směrem. Samozřejmě React EU nemůže být z praktických důvodů okamžitě ze strany komise být uvolněna. Je to spíše dlouhodobější vize, protože my rozdělujeme tuto obálku průběžně. Do konce tohoto léta už nebudou eh, tyto prostředky na regionální úrovni. My chceme stejná kritéria uplatňovat ve chvíli, kdy začne klesat HDP, začne se využívat programu pro podporu, nezam, pro podporu zaměstnanosti mladých. Chceme relativně poměřovat prosperitu jednotlivých států, tak abychom byli schopni vypracovat to přemostění k dalšímu víceletému finančnímu rámci, takové přemostění, které by bylo schopné realizovat naše vize. Já doufám, že si vedeme dobře, opravdu klademe veliký důraz na kvalitu a kritéria, která členské státy budou využívat při realizaci těchto kroků. To je jen v reakci na to, co říkal pan Omarji. A nyní bych chtěla jen doplnit, že ano, je důležité jednat hned. My se domníváme, že komise je opravdovým podkladem pro další práci. Myslím, že bychom měli přestat říkat, že není dost peněz. Myslím, že peněz dost je a já jen navazuji na to, co říkal pan Ninas. Ano, a někteří další jste to také eh, říkali, že se musíme spíše zamýšlet nad tím, co budeme konat s těmito penězi a jaká bude kvalita této práce, protože kvalita této práce předurčí budoucnost dalších kroků a kvalitu dalších kroků. Jen jsem chtěla zareagovat na pana Ferreiru, který hovořil o možném snížení financování. Ono k žádnému snížení financování nedochází. Fondy víceletého finančního rámce musíte vnímat jako další výnosy nad rámec. To je to, co navrhuje komise. Je to 55 miliard na React EU 33 na Fond spravedlivé transformace a 10 miliard, které bude možné vynaložit v roce 2020 v souladu se snížením výnosů, snížením příjmů a zvýšením nezaměstnanosti v některých částech Evropy. Celkově jde o 100 miliard euro a důležité je, si uvědomit, že potřebujeme jasnou koncepci, jasnou kapacitu, která bude schopna zajišťovat a realizovat to, co máme v plánu. Musíme najít správný způsob, jak vše v praxi správně realizovat a jak správně hledat ty pravé příležitosti. A proto komise tak důrazně prosazovala tento návrh. A prosadit jej můžeme jen díky tomu, že vy stojíte za námi je také možné toto vše realizovat, protože na úrovni některých vlád byl dán impuls jednat. Proto vás prosím, spolupracujme a snažme se pohotově reagovat a rychle se rozhodnout, rychle vyladit celý návrh tak, aby byl co možná nejkvalitnější, ale abychom pak rovnou přistoupili ke krokům, aby tyto prostředky byly, jak říkáte, všichni okamžitě k dispozici, průběžně k dispozici, aby nedošlo k žádným výpadkům, aby byla zajištěna kontinuita, aby tyto prostředky byly směřovány na zelenější, digitálnější oživení. To sdílejí všichni tuto představu, všichni zde a všichni v Evropě. To je eh, tento okamžik a to stojí před námi, to leží před námi na stole za návrh a prosím, snažme se realizovat to, co nás, o co od nás občané v tomto důležitém okamžiku očekávají. Snažme se dále spolupracovat a samozřejmě ano, my vždycky věnujeme největší pozornost těm regionům, které jsou na tom nejhůře, to jsme nakonec už ukázali. Snažme se všichni pospolu pomoci občanům, kteří se musí všichni cítit, že jsou součástí naší společné budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za vaše vystoupení, děkuji za vaše práce. Není to často, kdy komise mezi nás přijde a řekne prostředků je dost, peněz je dost. Těšíme se na rozhodnutí eh, Evropské rady Musíme vždy pamatovat však na to, že konečné slovo má parlament a naše stanovisko k věci je celá zřejmé. Chceme obhájit Fond soudržnosti. Děkuji všem za účast v rozpravě. Děkuji a v tuto chvíli uzavírám tuto rozpravu a pokračovat budeme ve 13.30. Prosím.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

1, 2, 3, 4. carried. So, good afternoon, colleagues. Uh, the city... Dobré odpoledne, kolegové. Uh, zasedání bude pokračovat a já vám nyní oznámím výsledky nejdříve tedy eh, Hlasy hování definitivně. Pan Gusman za eh, politika o zaměstnanosti sváleno. Zpráva paní Holmaje o eh, opravném rozpočtu číslo 5 schválena. Zpráva paní Holmarem o mobilizaci eh, mobilizaci marže je také schválena. Dále rezoluce o chromu, o chromu CRO3 je zamítnutá, rezoluce ENVY o aktivních látkách je schválená, zpráva paní Gamon o skladování energie je schválená, eh, rezoluce eh, výboru ITRE o infrastruktuře TNE je rovněž schválená. A nyní Nyní eh, úprava nařízení 2016 28, pokud se týče přechodných opatření proti covidu. Pozměňovací návrh 4 první část schválena, pozměňovací návrh 3 zamítnut, pozměňovací návrh 1 zamítnut, 2 zamítnut, pozměňovací návrh 4 druhá část schválen. Dále výsledky klinických zkoušek. Pozměňovací návrh 1 je zamítnut, pozměňovací návrh 2 je zamítnut, pozměňovací návrh 3 zamítnut, pozměňovací návrh 5 zamítnut, pozměňovací návrh 6 zamítnut a pozměňovací návrh 4 je zamítnut. A toto jsou e, výsledky hlasování a e, my nyní pozastavujeme tuto, přerušujeme toto zasedání do 14.15.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 Dobré odpoledne, paní kolegové, kolegyně. Tak eh, zdravím všechny a zahajuji eh, hlasování eh, číslo dvě, druhé kolo. O čem se bude hlasovat je uvedeno v programu. Eh, toto hlasování bude otevřeno od 14.15 do 15.30. Bude to stejný postup jako dnes dopoledne. Tímto Eh, prohlašuji druhé kolo hlasování za otevřené. Můžete hlasovat až do 15.30. Výsledky budou oznámeny v 18 hodin. Eh, to je všechno. Další oznámení nemám. Eh, děkuji vám za pozornost a přerušuji zasedání.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 to bylo.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 Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Znovu zahajuji dnešní schůzi a chci prezentovat výsledky druhého kola hlasování dnešního dne. Zpráva kolegyně Hatino dohoda mezi EU a Novým Zélandem, co se týče předávání dat boji proti kriminalitě a e, terorismu je to přijato, strategie pro chemikálie přijato, e, pak e, na lehavá záležitost podle článku 13, 1628 na řešení vlivu způsobené krizí COVID, další naléhavé záležitosti podle článku 75 ehm, týkající se ehm, klinických testů činných na léčbu nebo prevenci ochoření způsobené koronismem, koronavirem. Také přijato v prvním čtení parlamentu. Pak máme návrh usnesení pěti frakcí týkající se strategie proti praní špinových peněz a e, financování terorismu. Přijato, přijato další návrh rezoluce pěti e, frakcí týkající se strategie EU v oblasti veřejného zdraví po pandemii COVID. I tato zpráva byla přijata. Mm, právní akty, které byly eh, zveřejněny podle řádného legislativního řádu po přerušení eh, schůze parlamentu 19. června předseda parlamentu podle článku 79 mm, eh, podepsal dva právní akty podle řádného postupu byly přijaty. Předseda společně s předsedou rady v, ve středu 15. Eh, července hm, podepsal 8 aktů podle řádného legislativního postupu. Názvy těchto eh, legislativních aktů budou zveřejněny v zápisu dnešní schůze. Zápisy jednání z 8. Eh, až 10. července budou předloženy ke schválení na začátku příští schůze, pokud nejsou námitky tak bych ta, tyto rezoluce a e, osoby a jmé grémia e, jmenované v těchto rezolucích e, bych tedy přerušil e, zasedání Evropského parlamentu. E, pro ty z vás, kteří tady ještě jste v této obtížné době, tak mám přeju hezký večer a hezký e, víkend a vraťte se prosím zpět. Tímto uzavírám schůzi. So.